Proszę Państwa, jeśli możemy. a więc już start. Nim przejdę do powitania. Za ní, e, než, než si dovolím přivítat naše vážené hosty, milí zhromáždění, dovolil bych si v první části ještě pár organizačních záležitostí a pár formalit. Hlasování o návrhu zprávy paní Agiera týkající se medikativních eh, krmiv byl přeloženo, bylo přeloženo na 15. března. Jde totiž o to, že stále ještě běží vyjednávání mezi stínovými zpravodaji a paní zpravodajkou. Okay kompromisním pozměňovacím návrhům. Tedy pouze tato jedna změna a jinak navrhuji přijmout pořad jednání. E, naše zasedání je webstreamováno, jsme tlumočeni do 21 jazyků, kromě estonštiny, malštiny, slovenštiny a irské gelštiny. Zítra bude naše zasedání tlumočeno pouze do 16 jazyků. Domnívám se, že je možné schválit eh, hm, zápisy z 3. prosince, 11. ledna, 18. ledna a 25. ledna. Nevidím, že by k ním byly nějaké připomínky. Děkuji vám tedy. A bod číslo 4 pořadu jednání. Výměna názoru s panem naším bývalým komisařem Fischlerem, předsedou řídícího výboru pro e, unijní vědecký program pro Expo 2015 a rovněž e, s panem Davidem Wilkinsonem, generálním komisařem pro účast Evropské komise na výstavě Expo 2015. Tedy výměna názoru na téma úspěchy výstavy Expo 2015 v souvislosti s budoucími výzvami před nimi stojí evropské a světové zemědělství. Je mi velikým potěšením, že zde máme bývalého komisáře a předsedu řídícího výboru. Jsme velice rádi, pane Fischlere, že jste mezi námi a určitě se Eh, seznámíme se závěry vědeckého výboru a rovněž i s náměty, jak bychom měli postupovat dále, abychom patřičným způsobem využili znalosti a diskusí, která probíhala v průběhu výstavy Expo, tak, abychom zajistili potravinovou bezpečnost. Jak víte, je zde přítomen rovněž pan Wilkinson, generální komisař pro účast Evropské komise na výstavě Expo a v souladu s tím, co už jsme dohodli, se vyjádří nejdříve pan komisař, pan bývalý komisař, aby nám prezentoval krátký film a rovněž, aby nás uvedl do problematiky a posléze se obrátíme na pana komisaře, aby se pan komisař vyjádřil a posléze se bude diskutovat. Milý pane komisaři, máte slovo. Thank you very much indeed, Chairman. I'm going to go and sit. Děkuji. Takže já se posadím tamhle eh, dozadu, dozadu, abych mohl ovládat přitom ten počítač. So, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, je mi nesmírným potěšením tu zde být eh, na vašem výboru a moci vás spravit o Expo Milano 2015 z perspektivy Evropské unie. Samozřejmě, že klíčový materiál bude prezentace pana Fischlera o práci vědeckého výboru, ale já vám eh, vypíchnu jen několik takových bodů k naší, z naší účasti jak, jako celku. Takže jednak těšili jsme se eh, tomu, že bylo 657 eh, tisíc návštěvníků eh, pavilonu Evropské unie. A to v kontextu nesmírně dobře zorganizované události ze strany italských organizátorů odvedly vynikající práci, zejména z hlediska bezpečnosti. A to stojí za zmínku, protože to nemůžeme považovat za samozřejmost. Celé expo bylo výborným způsobem zorganizované a díky tomu jsme se skutečně eh, jsme si mohli užít eh, tak vysokou účast ze strany veřejnosti. Podařilo se nám dosáhnout z takřka 250, eh, přes 250 tisíc lidí, kteří nás kontaktovali nebo s námi interagovali přes sociální média. To znamená, že to bylo nesmírně efektivní naši návštěvníci, z, více než 75% z nich bylo velmi spokojeno s prezentacemi a 75% z nich pak kliklo na tlačítko, kterým indikovali tedy, že byli velmi spokojení a přes 90% bylo buď velmi spokojených nebo spokojených. Další důležitý bod, který stojí za zmínku, je, že eh, jsme do, v tomto pavilonu um, angažovali mladé lidi, studenty. Um, Erasmu zastoupeno bylo 40 zemí mezi těmi našimi studenty, kteří byli z těch nejvíc, prof, kteří skutečně eh, vdechli Evropské unii velmi profesionální image. Je to jeden z našich velkých úspěchů. Teď mi dovolte, abych udělal trochu takový krok zpět a vrátil se k, fáze, k fázi plánování, která sahá až do roku 2013, kdy parlament s komisí se dohodli na tom, že Evropská unie by měla předložit společnou prezentaci naší činnosti a mohu říci, a to je myslím jedna z nejdůležitějších věcí, které dnes chci sdělit, že já za komisi i moji kolegové z komise jsme všichni pracovali roku v ruce s parlamentem, a to zejména s informačním eh, kanceláří v Miláně, její zástupce tu je, eh, opravdu do toho dali nesmírně úsilí a práce a pod, všestranně nás podpořili spolupracovali jsme se 22 generálními eh, ředitelstvími. Já jsem pracoval s výzkumným centrem z vědecké strany, ale bylo tu 22 DG, které, které se v tom angažovaly. To je, zás, to je naprosto eh, převratné, protože tím jsme vyslali jednotné evropské, evropskou unijní poselství a ne spoustu rozštěpených poselství jednotlivých států eh, také výbor regionu a EHSV a všechny relevantní evropské agentury v oblasti eh, například pod, agentura pro bezpečnost potravin a eh, další, ty se rovněž na, výrazně podílely a eh, těsně jsme spolupracovali i s italskými úřady, které organizovaly celé expo. Myslím, že 19 členských států se ještě kromě toho Eh, účastnilo a eh, my jsme s nimi koordinovali, měli eh, jsme tam zástupce členských států a ty státy, které se neúčastnili přímo, tak i tak využívali Evropskou nyní pavilon u, při příležitosti různých událostí, které chtěli organizovat, i když neměli vlastní Eh, pavilon. A samozřejmě, že Fran Fischler vám řekne ještě něco více o těch aktivitách. My eh, mm, s panem Karatym jsme v našem týmu zorganizovali speciální task force, která pak zpracovávala veškeré údaje a myslím, že to bylo, bylo to obrovské množství věcí, které se muselo, eh, které bylo, co bylo věcí, které bylo nutno implementovat. Teď mi dovolte um, potrhnout několik zásadních poselství. Uh, Snažili jsme se s veřejností komunikovat jinak než v minulosti. Tak, aby... Takže Evropská eh, komise se snažila vystříhat toho, aby eh, se zdálo, že má nějaký byrokratický přístup a proto jsme radikálně přepracovali náš přístup a celkově mm, vám mohu sdělit, že se to podařilo. Eh, vytvořili jsme takový Eh, animovaný eh, film, eh, tedy a je tam takové poselství základní, ale celkově jsme měli vůbec inovativní přístupy, snažili jsme se dát jasné poselství o tom, že zemědělství spolupracuje s vědou, protože to je potřeba, chceme-li čelit všem světovým výzvám. A myslím, že to fungovalo. Jak říkám, 75% návštěvníků které, jich jsme se pak přímo dotazovali, tak řeklo, že by se rádo dozvědělo více o evropských politikách v oblasti potravinové bezpečnosti a přes 60% řeklo, že jejich, eh, stano, jejich postoj k Evropské unii se eh, zlepšil. A to přitom již tak ehm, samozřejmě ovšem byli možná lidé, kteří měli už od začátku pro evropský přístup. Bylo by hezké oslovit i ty, kteří nejsou tak pozitivně naladění, ale i tak se dá říct, že ti, kdo se dostavili, eh, pak eh, odešli s ještě příznivějším postojem. Meziinstituční úspěch. To byl klíč, že jsme prezentovali Evropskou unii z pozice všech institucí, zašli jsme hned na začátku, panem Šulcem, předsedou parlamentu, s místo předsedou komise eh, paní Mogherini. Oni eh, odstartovali eh, na Šumanův den 9. května velmi pozitivně a v průběhu EXPA jsme měli vlastně 14 komisařů, polovina komisařů, 85 poslanců Evropského parlamentu, kteří navštívili Evropský pavilon, to eh, je opravdu jasný a zřetelný eh, signál. Pět parlamentních výborů, tady vidíte, které to byly, 40 hlav států nebo ministrů, kteří Pavel navštívili. A v průběhu toho těch šesti měsíců jsme zorganizovali 230 eh, samostatných událostí, for, setkání různých aktérů, na nich se sešlo 30 tisíc expertů celého světa a probírali agendu eh, potravinové eh, bezpečnosti ze všech možných úhlů pohledu. Chtěl bych vám také říci pár slov eh, o té stránce B2B, čili kontaktu mezi firmami. To mělo to velký význam pro evropské firmy, a to malé i velké. Evropský pavilon zorganizoval si tři tisíce různých setkání mezi podniky, za ten půl rok Účastnilo se 1800 firm, včetně malých a středních podniků, klastů a organizací z Evropské unie, kteří, eh, kteří mohli navázat spolupráci s 57 státy, eh, rozvíjejícími se státy z různých kontinentů. A došlo k navázání 90 eh, různých konkrétních případů spolupráce, mezinárodních dohod a dalších druhů spolupráce. Opět v těchto případech míra spokojenosti přesahuje 85 Než předám slovo panu Fischlerovi, Chci vám něco sdělit o skutečných vědeckých výstupech z EXPA, čili jaké takové eh, to celkové dědictví, to, co si můžeme odnést z této události. Eh, udělali jsme vlastně dali takový film, jsme natočili, který si pustíme, i když to bude v, s nižším rozlišením, než jsme původně chtěli.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 mikrofonu. Thank you for inviting me. Děkuji. Vážení zhromáždění, že jste mě přizvali, abych se vyjádřil k výstupům vědeckého řídícího výboru. Pracujeme už dlouhá léta a budete mít možnost se seznámit s našimi výsledky i prostřednictvím brožury, která je u východu z tohoto sálu. Neváhejte, prosím, Vezměte si ať už jeden nebo i vícero výtisků. Celá iniciativa k řízení takového to výboru vznikla společně za součinnosti Evropského parlamentu a Evropské komise a tehdejšího předsednictví, tedy italské vlády čem spočíval původní nápad? V ničemž víc než konstatování, že Evropa by měla patřit ke klíčovým hráčům na půdě budoucího zkoumání, jak zajistit, aby každý občan této země měl dostatek jídla a jídla zdravého. Globální tedy potravinová bezpečnost. To byl náš cíl. Čím jsme začali? Nevím, proč není toto grafické zobrazení ve středu obrazovky, ale každopádně nejdříve jsme se pustili do strategického výzkumu. A díky němu jsme nejdříve dokázali koncipovat strategický přístup. A čím tam začínáme? je to taková záslužná spirála. Spirála, která se nám vrací v dobrém. A neustále skenujeme obzory, abychom identifikovali potenciálně slibné oblasti pro výzkum. Ten výzkum probíhá, ten výzkum je posléze šířen a přenášen na živnou půdu. Díky němu dospíváme ke znalostem, k vědomostem, a posléze musí dojít k ještě jedné transformaci, abychom dokázali přetavit výsledky bádání do nových technik, do nových výrobních metod a tak dále. Tím působíme na společnost, na společenské postupy a díky tomu podněcujeme nové nápady a náměty a celý kruh se opakuje. celý tento postup. Celkově jsme si určili sedm prioritních výzkumných oblastí. Nedomnívám se, aby bylo na eh, tomto místě nutné pouštět se do podrobností u těchto sedmi oblastí. Jedná se ve zkratce řečeno o všechny relevantní záležitosti, které mají přispět k tomu, aby na celém světě vládla potravinová bezpečnost. Zároveň od samého začátku jsme se snažili upřednostňovat udržitelný přístup a proto naše koncepce perfektně zapadá do nových STG, kde se snažíme svádět ekonomiku, ekologii a společenskou odpovědnost. Dodatečně jsme následně provedli obrovský eh, konzultační hm, proces. Všechny jsme vyzvali, koho to zajímá, aby se ho účastnili a pak jsme přišli se čtyřmi doporučeními. Tady vidíte, jak ta doporučení vypadají. Nejdříve malé vyjasnění. Naším úkolem nebylo vypracovat novou zemědělskou politiku. Naším úkolem bylo vypracovat nový vědecký přístup a rovněž i strukturu vědeckého bádání, inovativní strukturu. Zároveň jsme měli za úkol vše, co se děje v oblasti výzkumu a vývoje, systematizovat. A právě to je nejcennějším výsledkem a zároveň si to vynucuje změnu uvažování v této oblasti. Výzkum v této oblasti je strukturován pomocí nejrůznějších vědeckých disciplín. Každá z nich je jakýmsi silosem. A pokud budeme takovým způsobem pokračovat, pokud budou vědecké obory takto nezávisle se vyvíjet, tak nikdy nedosáhneme kýženého cíle, což je potravinová bezpečnost. A proto spočívá naše doporučení číslo jedna tom, abychom se systémově zamysleli nad potravinářským odvětvím jako na velice složitém interdisciplinárním systému, kde se nelze vyhýbat interdisciplinárnímu uvažování, kde interdisciplinarita musí být naším cílem. Druhé doporučení. Kdo se má do těchto výzev zapojit. V podstatě všichni, všechny společen, všechna společenská odvětví, tedy nikoli pouze výzkum a vývoj, ale i politici, hospodářství, nevládní organizace, pokud všichni budou pracovat ruku v ruce, bok po boku, tak pouze tehdy se dočkáme těch správných a opravdu obohacujících rozvojových trendů potravinářství. Dále je jasné, že je nutné dále poskytovat živnou půdu prostředí, v němž inovativnost se vyplácí. Máme tedy mezinárodní panel týkající se bezpečnosti eh, živin a potravin a tady vidíte ještě jednou sedm primárních oblastí, výzkumných oblastí, které ve svém součtu jsou zásadní. No a první doporučení, když na ně uplatníme, tak jde o to, aby všechny tyto oblasti simultánně působily a byly pojímány i simultánně a to právě myslíme tou interdisciplinárností. Druhý bod, druhá záležitost. Musíme být schopni transformovat, překovat výsledky vědeckého bádání do praxe. Pouze tehdy budou mít dopad na náš každodenní život. Pokud vše bude pouze zveřejněno v univerzitních denících či ve vědeckých publikacích a v praxi se nic nezmění, tak to, do čeho se pouštíme, nemá ten kýžený význam. Třetí doporučení, tam jde o to, aby to prostředí bylo příznivější pro inovativní přístup. Co to má znamenat? Pokud chcete přistupovat ke všemu inovativně, tak není pochyb, že potřebujete nové náměty, potřebujete si vše ověřit prostřednictvím eh, výzkumu bádání, ale posléze potřebujete i mít prostředky pro nové technologie. Zároveň potřebujete investory, podnikatele, které, kteří k tomu přistoupí metodou podnikatelského modelu. A na to potřebujete peněžní prostředky. A to myslíme právě tím inovativním prostředím. Tedy inovativní prostředí zahrnuje e, součinnost s podnikateli, ale rovněž i komunikování s občany, tak aby každý občan byl schopen pochopit, co myslíme inovativním přístupem a proč to, co máme v úmyslu, prospívá společnosti jako celku a celosvětově společenskému vývoji, nikoli pouze v naší eh, mateřské zemi. A tady vidíte, jak se vše točí v kruhu v tom dobrém smyslu a jak vše vede k udržitelnosti. Udržitelnost zde je chápána jako ten trojuhelník mezi hospodářstvím, životním prostředím a společenskou odpovědností. A nyní čtvrté doporučení. Všichni znáte Mezinárodní panel pro klimatické změny. No a to nás inspirovalo k tomu, abychom zvážili způsoby, jak můžeme zavést něco podobného v potravinářství. Potraviny na potravinách obrovsky záleží. Stále ještě máme 800 milionů lidí na této planetě, kteří buď trpí hladem nebo podvýživou. Proto jsme se rozhodli povolat k životu podobný orgán. Ten nám totiž umožní jednak lépe komunikovat a za druhé umožní nám pravidelně a častěji vyhodnocovat a monitorovat co se odehrává, jak spějeme dál, zda tedy to, co děláme, znamená v praxi pokrok či nikoliv. Podíváme-li se na strukturu toho panelu v klimatickém odvětví či sektoru, tak tam se jedná o směs politiků či osob spjatých s politikou a vědců. V tom smyslu se jedná o kompromis, či o propojení těchto dvou světů a e, politici tam mají spíše rozhodující slovo, nikoli vědci, badatele. A my v tom duchu jsme přišli se třemi možnostmi. Buď se rozhodnout pro úplně stejné uspořádání ve složení toho panelu, tak jak už e, se to odehrává v tom klimatickém panelu, anebo se mírně odchýlit od toho modelu a předat spíš vedení vědcům, nikoli politikům. Případně pokračovat tak, jak už vše běží, což by znamenalo, že monitorování, s nímž se počítá v rámci orgánu OSN v kontextu SEG, proběhne, ale nic jiného. A nyní bych rád vás všechny vyzval k úvahám o transdisciplinaritě. To je totiž interdisciplinarita, to je v podstatě něco, čím nazýváme spolupráci mezi výzkumníky a badateli z různých odvětví praxi by to mělo znamenat, že zjištění z akademických kruhů by se měla dostat k uživatelům, občanům, k podnikatelům. A my zde máme mnohé, co přispět. Já i vás chci vyzvat. Vás všechny. Neopomíjejte význam globální potravinové bezpečnosti. Rozhlédněte se, podívejte se, jak to vypadá v Sýrii či v utečeneckých táborech. Podívejte se, jak to v současné době vypadá ve východní Africe v důsledku vývoje situace. Jedná se o opravdové ohrožení potravinové bezpečnosti. A pokud se nepodaří uživit všechny světové občany do budoucna, tak opravdu nikdy nenastane mír. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. oběma pánům za jejich úvodní vystoupení a za sformulování cílu dalšího konání které vyplývají z vaší práce a z vašich zkušeností na Expo. Jak víte, iniciátorem celé řady kroků v souvislosti s Expo byl náš předseda Paolo de Castro. Takže dovolte, abychom mu dali slovo jako prvnímu. Pane profesore, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě chci na úvod poděkovat nejen dnešním odpoledním řečníkům, Francu Fischlerovi a Davidovi Wilkinsonovi, ale chci poděkovat všem, celému personálu za jejich práci. Za to, jak vytvořili task force, která pracovala opravdu velmi intenzivně v těch uplynulých šesti měsících. A já bych byl rád, kdyby tato opravdu mimořádná práce nepřišla v niveče. Čísla, která zde prezentoval David Wilkinson, hovoří jasně. Úspěch Expo je zcela nepochybný. Více než 21 milionů navštívila Evropský pavilon a to určitě díky také práci evropských institucí. Já vyzývám všechny kolegy k tomu, aby si přečetli ten, eh, tu brožurku, kterou eh, nám dal Franz Fischler. Jsou to takové závěry této práce. Opravdu to na mě udělalo velký dojem. Tolik práce za tak krátkou dobu. Dvě poznámky. Připomínal to komisař Fischler. Otázka globality, globálnosti, bezpečnosti potravin. Bezpečnost potravin je globální téma. A Evropská unie na Expo hodně pomohla k tomu, že se rozšířilo povědomí o této výzvě. Více si uvědomujeme, že je nutno postupovat tímto směrem. Jedná se o interdisciplinární úsilí, které musíme všichni vyvíjet. Je to vždycky obtížné, když vědecké komunity musí spolupracovat. Já si myslím, že tyto závěry je třeba promítnout do práce Junckerovy komise a já opravdu doufám, a chci také připomenout, co Pan Kimun ve svém dopise Franci Fischlerovi chtěl připomenout. A sice práce tohoto výboru je velmi důležitá společně s Milánskou chartou, která byla takovým závěrem Expo. To vše vlastně po sobě zanechalo svou stopu a my bychom byli rádi, aby to nezůstalo jen na papíře, aby se to začalo využívat. Máme zde další důležitá data. V Kazachstánu se sejdeme v polovině období, než bude tedy v roce 2020 Expo v Dubaji. k udržitelnosti a to už bude z mé strany vše. Tam chci zdůraznit jednu věc. V návaznosti na to, co už říkal komisař Fischler. Udržitelnost a spolu s bezpečnostní potravin, to jsou věci, které teď musíme mít velmi na paměti. Je třeba tedy dát potraviny všem, celé populaci, která mění své stravovací návyky. Musíme se všichni zamyslet nad tím, že je důležitý jak výzkum, tak i inovace. Nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie hodně pracuje na poli inovací v zemědělství, ale ne možná dostatečně. Takže ještě jednou děkuji celému týmu a blahopřeji ke skvělé práci. Děkujeme. Děkujeme také panu předsedovi za podíl na jeho práci v souvislosti s Expo a prosíme ho, aby dále i v budoucnosti tedy celou záležitost monitoroval. A nyní si vezme slovo pan poslanec Des. Pane poslanče, prosím. Děkuji, pane předsedo srdečné díky zástupcům komise a rovněž Francu Fischlerovi za zprávy, za zprávy týkající se výstavy Expo v Miláně. Já bohužel jsem nepatřil mezi těch jen tam 20 milionů návštěvníků, ale eh, rozhodně bych tam býval, byl rád. My jsme v parlamentu přijali usnesení k výstavě Expo v Miláně a já jsem si tam ještě jednou některé body přečetl. Eh, například týkající se zemědělských eh, podniků, které se musí lépe vynasnažit být hospodářsky udržitelné. Víte, že právě nyní máme v Evropě obrovské problémy s propadem cen mnoha našich výrobků, které se snažíme prodávat. A pak to nadřazené téma, které zdůrazňuje právo na výživu jako základní lidské právo. A nyní otázka, na komisi, jakým způsobem můžeme planetu uživit. Franz Fischler to uh, nakousl. Máme 800 milionů lidí, kteří se ráno probudí a nemají co jíst. Sice e, z procentního pohledu se to e, snížilo, ten počet, e, ale stále ještě 800 milionů v absolutních číslech jako lidí podvýživených, případně hladových, to přece nelze. Přece na zemi máme dost potravin. Spíše jde o jejich eh, šíření, dodávky a výrobu. Já už 14 eh, let hospodařím a jsem neustále znovu překvapen, že eh, přes 500 milionů nejsou zemědělci. Takže to by vůbec nemělo přicházet v úvahu, že zemědělci, kteří mají půl hektaru nebo hektar, nejsou 100 ať už na základě nedostatku osiv nebo technických nedostatků, případně chybějícího chybějících zdrojů vody, trpí hladem. Já jsem například navštívil Brazílii. To je le, země, která má významný zemědělský sektor a i tam zemědělci hladověli. A proto jsem rád, že se v Miláně hovoří o udržitelnosti právě v zemědělství a já doufám, že právě Expo k tomu přispěje. Franz Fischler zde zdůraznil důležitou věc, totiž, že vědecké bádání musí být lépe nastaveno. Já vím, že například ve Spolkové republice Německo máme státně eh, v rámci 16 spolkových zemí eh, vše nějak nastaveno a v 70. letech a i po sjednocení jsem byl šokován, že si každá spolková země vede vlastní výzkum. Někteří ještě stále bádali o něčem, co už jiní vybádali a už měli ta zjištění tam by se přece dalo obrovské prostředky ušetřit a to by mělo být velice důrazné poselství z Milána, kde se nasazují peníze, tak to musí mít význam, nesmí docházet k duplicitě a musíme vše dostat pod kontrolu. Je dobře, že se konala ta výstava Expo, ale musíme mít hmatatelné výsledky. A pak ještě pan kolega De Castro, ten se o to intenzivně zasazoval. Chceme mít uh, stopu eh, chceme mít hmatatelné výsledky, zejména v kontextu utečenecké problematiky. Ono tam se nejedná pouze o záležitost s aspektem ozbrojeného konfliktu, ale i s aspektem potravinové bezpečnosti. Tady musíme vést tu diskusi dále, na čem záleží a jakým způsobem se s tím problémem můžeme poprat. Když se konala konference G7 v Bavorsku, šéf vlád, šéfu vlád, tam oni se rozhodli, že do roku 2030 by se měla snížit by se měl snížit počet hladovějících na polovinu. To se mně zdálo neuvěřitelné. Přece do roku 2030 bychom si měli přát, aby už nehladověl nikdo. Že počítáme a akceptujeme s tím, že bude stále ještě 500 milionů hladovějících osob v roce 2030, tak to nemůžeme uvažovat. Můžeme, musíme lidem dát možnost, aby mohli zůstat ve své zemi a tam, aby se uživili. Děkuji, paní poslankyně Nočka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž zde přítomným odborníkům za eh, takto důkladná slova o eh, Expo v Miláně. Z tohoto místa rovněž chci vyslovit díky Paolovi de Castro. Ten si rovněž zaslouží respekt a uznání. To chci zdůraznit. Já um, už se nebudu vyslovovat až tak pozitivní, jako by to možná bylo na samém začátku. Tady musí být jasné, že Expo se dočkalo hlaviček v novinách světových i ne zcela pozitivních a my se tomu musíme podívat tváří v tvář a hovořit o nich. Já vím o Německu, ale viděla jsem i v jiných novinách, jak bylo nahlíženo na Expo kriticky. Jak je možné, že eh, v kontextu Vatikánu se eh, téma hladovění, podvýživa dostává na přetřes a že ti nejchudší tam nejsou přizváni na expo. A jak je možné, že koncerny, eh, která, eh, které určují eh, ta témata, místo, aby byly kritické k tomu, tak věci idealizují a že tam chybělo téma um, uprchlíku. A právě tady souhlasím s předřečníkem nehovoříme pouze o uprchlické krizi v Evropě. Tam jde přece o to, že se lidé neuživí na svém místě a stěhují se i v rámci jiných území, v jiných kontinentů že opravdu tato témata jsou opomíjena a pokud se k tomu chceme postavit eh, odpovědně, tak se musíte nějakým způsobem poprat i s tou stinnou stránkou, protože to, co jsme slyšeli, je pouze polovina pravdy. Druhá polovina pravdy je, Nestle, Coca-Cola dostali na Expo platformu, kde by se mohli prezentovat a my víme, jak Nestle poškozuje stavbou eh, vodních zdrojů a eh, odebírá místním občanům vodu tím, že si staví vlastní čerpadla ne hovořím o tom, že by tam měl, neměly být připuštěny velké nadnárodní firmy, ale musíme s nimi hovořit upřímně, nesmíme se na vše dívat růžovými brýlemi. A ještě jednou, kdo uživí svět? K tomu bych chtěla říci. Ne, Evropa nemá za úkol živit svět. Evropa má za úkol chovat se tak, aby se všichni na světě dokázali sami užít. Tedy musíme držet ruce pryč od eh, absurdně levných výrobků, které se k nám dovážejí do supermarketu. Já tady se nechci pouštět do otázky výzkumu a vývoje, ale Evropa i sama se musí sobě podívat do očí a podívat se nově na způsob toho, jak vyřešit eh, potravinovou bezpečnost eh, ve světě. Bardzo děkujeme, paní posel. Děkujeme, paní poslankyně. Pan poslanec Agňu. Až do doby asi před hodinou, kdyby se mě někdo zeptal, o čem Milánské expo bylo, tak bych řešil velký projekt italské vlády, který chce ukázat Itálii zbytku Evropy, zbytku světa, všechny ty hezké věci, které umí vyrobit, Eh, že dají eh, tedy dohromady různé výzkumníky z různých zemí, protože severní Itálie je uznávaná jako hybná síla inovace. Ovšem to bylo před hodinou. Teď, když jsem se díval na tenhle ten film, tak vidím, že to byla obrovská propagandistická iniciativa pro Evropské unie. A eh, v, tím, v podstatě úplně jak si zbavujete zodpovědnosti Italu, Ehm, a jedno z, téma, eh, z témat tohoto expa byla eh, potravinová bezpečnost. Zmiňuje se sedm bodů, jak můžeme eh, dosáhnout ehm, potravinové bezpečnosti. A ani jeden z těchto sedm bodů nezmiňoval snížení závislosti na dovozu. Proč? Protože to je ta velká neznámá, o které nikdo nemluví protože dovážíme miliony tun geneticky modifikované soji z Jižní Ameriky, protože američtí zemědělci je sami nemohou eh, pěstovat. A Dokud evropské instituce a různé skupiny eh, tohoto parlamentu si zastírají eh, zrák nad tím, že se toto děje a budeme odmítat tyto technologie, tak se z Evropy stane prostě zemědělské muzeum. A pak ještě další taková fráze, říká se tomu systémové uvažování, systems thinking. A e, já chápu, o co jde. Je to takový systém uvažování, který e, v podstatě říká, že když velké nadnárodní firmy něco vytvoří, tak je to cokoliv, tak je to k ničemu, pokud to vede k zisku ta nenávist vůči nadnárodním firmám pak dostane přednost před čímkoliv, co tyto firmy mohou um, vyprodukovat. Kam nás to vede? To znamená, že mladí lidé v Evropě, kteří mají zájem o vědu, kteří mají potenciál vědecký, výzkumný, um, kteří jsou schopni produkovat něco, co je užitečné, tak od ostatní to odsoudí, pokud to eh, produkují eh, velké korporace. Takže tito lidé se přemístí radši někam jinam a Evropa bude ještě hlouběji ponořena do té situace, kdy bude z ní pouze jakýsi zemědělský skanzen. Jistě, pokud se klima změní, můžete pomoci zemědělcům, aby, aby se přizpůsobili. Ale zdá se, že eh, zemědělci mohou tím, jakým způsobem Eh, eh, tedy eh, provádí zemědělství, jako by mohly změnit ehm, evropské klima. Chci se zeptat, jak, jaké, jakou z těchto dvou cesty chcete vybrat? Pane premiére, Děkuji, pan poslanec Peterle. Pane premiére, prosím. <clears throat> Hvala lípa, gospod. Děkuji, pane předsedo. Já jsem členem výboru Envy a jsem také spolupředsedou pracovní skupiny pro zdraví a také včelař. A chci poděkovat eh, panu Wilkinsonovi a Fischlerovi za tuto prezentaci. Blahopřeji vám k vašim aktivitám v průběhu Expo. Já patřím k těm kolegům, eh, kteří byli velmi spokojeni se zemědělskou dimenzí Expo v Miláně. Mám určité kritiky, které zde byly i zmíněny ze strany mých předřečníků, ale myslím si, že sdělení bylo předáno. Myslím, že jsme byli schopni pozitivně spolupracovat a setkal jsem se také s mladými lidmi, kteří nevolali po méně Evropě, ale po lepší ekologii, po lepším životním prostředí kdy myslím, že jsme diskutovali o správném postupu. Nemůžeme dosáhnout pokroku bez konceptuálního systematického přístupu. A já si myslím, že nedosáhneme udržitelnosti, než budeme mít eh, globální zodpovědnost. Pokud tedy nebudeme mít globální zodpovědnost, pokud jde o bezpečnost potravin, někdy se zdá, že tento koncept eh, je interpretován pouze kvantitativně. A pro většinu lidí to může znamenat dost jídla pro mě, ale znamená to také zdravé potraviny. Děkuji, paní poslankyně Hojbuš, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě ráda navázala na slova kolegyně Marie Neuschel. Já jsem na expo byla a pro mě se jednalo o velice technickou záležitost orientovanou na růst. Já si vzpomínám na zelenou revoluci v Ázii v 60. letech, no a samozřejmě, že i tehdy jsme vytvořili velký růst, ale dnes se na to musíme i podívat z pohledu škod, které jsme tam způsobili. E, co se e, například stalo s vodohospodářstvím, co se stalo s lesy a jak se změnily sociální e, vztahy v rámci zemědělského odvětví a e, kdo na to doplácí, kde ti lidé nejvíce hladoví. No právě v těchto regionech. Tedy mně se celá záležitost toho nasílení nelíbí až tak. Vy jste sami odkazovali na tu interdisciplinaritu, tam s vámi souhlasím. Avšak bohužel se to z vašeho pohledu vztahuje pouze na vědu, na výzkum a vývoj. Pokud budou pouze vědci, E, spolupracovat, ať už mezi sebou nebo se soukromým sektorem, tak se nikam nedostaneme. Tady ta interdisciplinárnost se musí týkat i zapojení zemědělců velkých i malých a i musíme se jich tázat, jaké oni mají potřeby. Nemůžeme přece zřizovat nějaký výzkum, co jim pak dáváme velkoryse k dispozici. Musíme si nejdříve zjistit, jak jaké oni sami mají možnosti a na čem oni mohou stavět eh, své statky, svou výrobu zemědělskou. Mm, nemůžeme se dívat pouze na abstraktní záležitosti, například otázka OSIF a eh, německá iniciativa v Keni týkající se OSIF. Tam se například posílají německé a nizozemské brambory, které jsou ideální na to, aby se z nich mohly dělat hranolky a ty druhy brambor eh, nejsou, řeknu ohleduplně, až tak přátelské eh, vůči životnímu prostředí v Keni eh, ve srovnání s místními odrůdami. A já se táži, zda opravdu nás to posouvá dál, zda opravdu je to to, čemu bychom mohli říkat pokrok, když se netážeme těch na místě v terénu, jichž se to týká. Děkuji. Bardzo dziękuję. Pan poseł Zulo. Dziękuję. a pan poseł Zulo. Grazie, prezydente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkům za prezentaci odvedené práce. A já se chytím jednoho toho jejich konceptu, a sice praktické kroky. Výzva Expo spočívala v tom, že jsme se chtěli dostat k právu na jídlo nejen jako možnosti stravovat se, ale dělat to také zdravě. Z tohoto hlediska nejsem přesvědčen o tom, že bylo dosaženo cíle. Velmi se zde zdůrazňovaly velké skupiny, spíše než drobní zemědělci. A z našeho hlediska to je tedy koncept, který zde byl trošičku zanedbán, a sice princip potravinové suverenity, svrchovanosti. A my jsme tam jako beránky prezentovali subjekty, které často vystupují jako predátoři. Takže já bych se zeptal řečníků, zda v souvislosti s těmi cíly, které by tato iniciativa měla mít nebo měla mít, tak eh, zda si myslí, že by komise měla vést eh, celý tento postup, zda by opravdu měla hrát vůči roli, aby se skutečně prosadilo to právo na potraviny. Protože je třeba koordinovat postup eh, na mezinárodním poli. Nemůžeme se omezit pouze na Evropu, na Evropskou unii. A já bych řekl, že by bylo škoda jednat ve spěchu, protože čím více budeme času ztrácet, tak tím to bude horší. Právo na jídlo to je právo, které souvisí i s životním prostředím, s imigrací, se zdravotnictvím, takže nemůžeme ztrácet čas. A já se tedy ptám, zda zda je vůle opravdu jít touto cestou. Seriózně, vážně. Děkuji, pan poslanec Flanagan. Děkuji, pan poslanec Flanagan. Děkuji vám. To bylo velmi eh, zajímavé video myslím, že smysl tohoto poselství by mohl eh, tedy být v tom, že bychom mohli ty informace šířit ještě dále, mohli bychom se snažit s tím něco udělat. A v tom eh, videu, a nemohu než eh, souhlasit s panem Agňu, v tom, že to bylo víceméně propagandistické video, kde se nám jen říkalo, jak, co všechno se Evropské unii povedlo, jaký to byl vynikající, fantastický úspěch. A vzhledem k tomu, že to je v podstatě jaksi ta jedna noha té pomyslné stoličky, tak jak to, že dnes znovu je tu tak málo poslanců? Jakožto politik musí člověk si zvolit, co jsou, jaké má priority. A poslanci tohoto výboru, pro ně tohle by mělo být nesmírně důležité. A oni si se rozhodli, že budou někde jinde jakou máme šanci, jestliže ti lidé, kteří tomu mají naslouchat a mají s tím něco dělat a mají to implementovat, se ani neráčí se dostavit. To neříká příliš nic dobrého o tom, jak za jak důležitou věc to považují. Pan posou Ferron. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Cílem výstavy v Miláně Expo 2000. 15 eh, byl opravdu chválihodný. Bezpečnost potravin například. Eh, k tomu opravdu není co dodat. Já jsem byl v Miláně a já jsem viděl, že Italové, naše italští přátelé, celou událost velmi dobře zorganizovali. Pokud jde o inovaci a produktivitu, tak všechny země Evropské unie, včetně Francie, jsou už dlouho na špici. Francie a evropské země také reagovali na očekávání svých občanů a dávali přednost eh, principu obezřetnosti, pokud jde především o GMO a kvalitní produkci. Já si myslím, že Evropa je opravdu na špici. V celé řadě různých postupů, fitosanitárních postupů, veřejného zdraví a zdraví zvířat. Ale, pane předsedo, problém je jinde. A já si myslím, že pro stromy tady nevidíme les. když slyším, jak pan komisař říká, že musíme nakrmit svět, abychom měli mír, tak eh, já si myslím, že problém ruského embarga je nadále problémem, eh, který velmi poškodil naše privilegované vztahy s velkou evropskou zemí. Problém je jinde, jak jsem říkal. To je krize, která už řadu let ničí naše zemědělce, jejich většinu. A tato krize není dílem náhody nebo nějakého prokletí. Tato krize to je logický výsledek politických a hospodářských voleb Evropské komise. Já si myslím, že už tři desetiletí všechny evropské mocnosti vědí, že dnes škody, jich napáchala zemědělská politika Evropské komise jsou příšerné a vidíme pouze začátek. To je aspekt, o kterém musíme hovořit, protože je velmi důležitý a musíme být také schopni vyvodit z toho závěry. Pokud chceme bezpečnost potravin, pokud chceme zlepšit obezřetnostní princip a kvalitní produkci, tak je nutné, aby evropští zemědělci k tomu měli prostředky a kapacitu. Ve světě, kde vládne neustálá nestabilita, si myslím, že skutečnou prioritou není výzkum a věda, ale zajistit eh, spolehlivý právní rámec, abychom co nejdříve dosáhli potravinové svrchovanosti. Děkuji. Pan poslanec Danten. Děkuji, pane předsedo. Světová výstava v Miláně pokud tedy budu reagovat na různé komentáře, které zde zazněly, vyvolala vášně mezi svými návštěvníky, protože na rozdíl od jiných světových výstav eh, zasáhla každého návštěvníka právě v jeho vlastních způsobech uvažování, stravovacích návicích a tak podobně. Realizační výbor stanovil rámec velmi správně a já si myslím, že zajímavé nebo ta zajímavá věc, kterou jsme si zapamatovali z návštěvy různých pavilonů, je ta diverzita, rozmanitost, s jakou jednotlivé země reagovaly na položenou otázku. Některé stánky byly ovšem velmi zne, s velkým zklamáním. Naopak, země, které mají velké problémy v oblasti zemědělství, měly opravdu nádherné stánky. A to byly skutečné lekce, které uštědřovaly ostatním zemím. Pokud jde o hospodaření s vodou, tam třeba některé pouštní oblasti měly opravdu zajímavé stánky, zajímavé expozice. Ukazovalo to jejich přístup ke klimatickým změnám. A ukazovalo to také, jak spousta zemí bez, roz- bez ohledu na režim, který v nich vládne, věnují velkou pozornost té zemědělské otázce a komisař Fischler to také říkal, věnují velkou pozornost potravinové bezpečnosti. Z těch, kteří si myslí, že je vždycky snadné kupovat potraviny za nižší ceny jinde na světě, tak eh, pokud navštívili jednotlivé pavilony, tak eh, tam si mohli uvědomit, že světový světová rovnováha je čím dál křehčí, že je čím dál obtížnější nakrmit celou populaci. Já jsem byl dvakrát v Miláně, jsem také voleným zástupcem ve francouzském městě, které leží blízko hranic, nedaleko Milána, takže jsem tam viděl směřovat také spoustu návštěvníků a myslím si, že největší riziko, nebo to, že se lidé uvědomili, jaké zde vládne riziko, pokud jde o bezpečnost potravin, tak eh, to je podle mě velký přínos a já si myslím, že my bychom z toho teď měli čerpat, z toho pocitu těch eh, milionů návštěvníků, kteří navštívili výstavu, která byla skvěle zorganizována. Já jsem eh, Dvakrát tedy navštívil Milán a necítil jsem tam ten tlak, který by tam mohl vzniknout. Já si myslím, že ta diverzita tam byla taková, že tam každý opravdu mohl najít to, co chtěl. V každém případě děkuji organizátorům. Jen jedna věc mě trochu mrzí. Myslím si, že stánek Evropské unie byl zklamáním, když si uvědomíme, kolik toho Evropa v zemědělské oblasti dělá a jaké místo Evropská unie zaujímá v zemědělství a také s ohledem na to, jaký rozpočet už tolik let na zemědělství vynakládá. Děkuji, paní poslankyně Petr. Děkuji. Pane předsedo, já jsem se účastnila mezinárodní konference o globální potravinové bezpečnosti Miláně, která se konala vlastně na okraji Expa. Byla jsem taky součástí oficiální delegace eh, parlamentu na Expu. Byla jsem tam s paní McGuinness, místo předsedkyní eh, eh, Evropského parlamentu a s panem Rubigem. A um, já Souhlasím s tím, že potravinová bezpečnost je jednou ze hla, zásadních výzev. Jak uh, uspokojit eh, potřebu, eh, poptávku po potravinách ze strany rostoucí populace? Myslím, že je potřeba, abychom hovořili o roli inovací a výzkumu. Ale pokud jde o otázku hladu ve světě, to není otázka jen potravy, to je otázka politiky. Řešení není v mm, genetických modifikacích. Já myslím, že ten, tento problém hladu, hladomoru lze vyřešit prostě tím, že se bohatství rozdělí spravedlivěji. Jsou k dispozici údaje a ty ukazují, že 1,3 miliardy tun potravin se ročně, ročně přijde na zmar a 100 mm, mm, milionů tun se eh, takto promarní jen v Evropské unii a 850 eh, milionů hladových ve světě, jejich, jejich eh, počty rostou. Takže proto musíme změnit politiku, musíme změnit přístup. To je právě jedno z témat, o kterých jsme se v Miláně bavili. Navštívila jsem několik pavilonů, například ten zastupující Evropské unii, z un, Evropskou unii, líbil se mi Vatikánský, který byl skromný, ale také velmi konkrétní. Oni ukazovali projekty, které implementuje katolická církev ve světě v zájmu um, nejchudších, nejzranitelnějších. A um, je tam stůl, tedy kolem kterého sedí celá rodina, a to je právě to bohatství, které bychom, si měli, které bychom měli všem přát. Oui, merci, monsieur. Děkuji, pane předseda. Já bych rád poděkoval panu Fischlerovi, i když jsem tedy přišel trošičku pozdě. Děkuji také Paulovi de Castrovi za to, že se zapojil do organizace Expo v Miláně. Já jsem se tam sice nemohl podívat, ale velmi zblízka jsem sledoval všechny přípravy a chtěl bych říci, že je zde jedna důležitá věc, na kterou jste upozornil, pane Fischlere, a sice fakt, že bezpečnost potravin se stává jednou ze složek bezpečnosti. My jsme v období, které je velmi turbulentní, velmi bouřlivé a jasně to svědčí o tom, že skutečně bezpečnost potravin je součástí celkové bezpečnosti. A bezpečnost potravin, to je otázka, která zde vzniká. A my si říkáme, že je třeba podívat se na to, jak k této bezpečnosti dospějeme, to znamená rozdíl mezi cílem a prostředky, jimž k němu dospějeme. Jsou zde dvě možnosti. Je možné, nebo tedy je nutné, aby jedni krmili druhé, anebo bychom měli pracovat na možnosti, jak rozvinout produkci potravin co nejblíže spotřebě, všude, na všech místech planety. Jsou tyto možnosti slučitelné? To je první věc, kterou si můžeme první otázka, kterou si můžeme položit a potom na základě toho, jakou možnost si vybereme, budeme pracovat na poli vědy a inovace. Je třeba rozvíjet tedy výzkum a inovace, ovšem zda tedy ve prospěch těch, kteří rostou, to znamená ve prospěch velkých nadnárodních společností, které by potom měly krmit celou planetu, anebo zda bychom měli pracovat na tom, aby se výzkum a vývoj rozvíjel na nejnižší úrovni, co nejblíže místu spotřeby. To jsou tedy dvě velké záležitosti. My je pozorujeme každodenně. Vidíme, že výzkum a vývoj je zásadní pro potravinářství. Ale musíme si stanovit cíle, musíme si je stanovit kolektivně. Budou to cíle politické a musíme usilovat o to, aby výzkum a inovace byly ve službě obyvatelstva. Hrozí zde ovšem nebezpečí, že bychom si ty cíle nestanovili úplně jasně. Než začneme vytvářet nástroje a dávat k dispozici prostředky, tak eh, si musíme tu politiku velmi jasně definovat, eh, aby se nerozptýlili v politice, která nebude jasně vymezena. Takže na závěr ještě jednou řeknu, bezpečnost je Bezpečnost potravin je zásadní, je to důležitá složka bezpečnosti, ale nemůžeme říci, že my jsme nejsilnější a budeme krmit všechny ostatní. A když hovoříte o expertíze, o zkušenostech eh, a know-how, v oblasti inovace a výzkumu, to není jenom výsada vědců. Já si myslím, že i zemědělec je expertem na svém území a já si myslím, že tam by měla být rozvinuta výměna nejlepších postupů, aby se všichni mohli podělit o své vlastní, vlastní zkušenosti ze svých území, včetně tedy zemědělců. Proszę Państwa, wyczerpali vážení a milí, my jsme tím dospěli ke konci seznamu řečníků, kolegů a kolegyň. A já se nyní obracím na naše vážené hosty, aby reagovali na otázky, na diskusy a sami si rozhodněte, vážení hosté, jak k tomu chcete přistoupit nejdříve pan Wilkinson. Uh, well, thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Děkuji vám, dámy a pánové, za vaše připomínky a názory. Myslím si, že světová potravinová bezpečnost bude jedním z nejvýznamnějších, ne vůbec nejvýznamnější problém, s nímž se bude muset eh, lidstvo do roku 2050 vypořádat. Na jedné straně roste populace, mění se eh, stravovací návyky, zvyšují se, zvyšuje se životní úroveň a spolu s tím stojíme před klimatickými změnami, spolu s tím i nedostatkem eh, eh, vody, v některých částech světa vážný nedostatek vody a musíme tento problém řešit strategicky doufám, že Evropská unie bude na čele tohoto boje stejně jako v případě klimatických změn. A že tím pomůže naplnit rozvojové eh, eh, cíle udržitelnosti. Strava je samozřejmě zásadní. Je důležité, abychom eh, dali dohromady všechny aktéry nestačí jen, aby se sešli eh, vědci v jedné místnosti. Je důležité zapojit také zemědělská společenství z různých částí světa a musíme postupovat tak, abychom zapojili různé organizace a různé země a kontinenty. Ta práce, kterou odvedl výbor, který vede pan Franz Fischler, je opravdu velice seriózní, jak komisař, eh, eh, komisař Hogan a eh, komisařka Mojdaš se již zmiňuje tedy ta, ten, ta koncepce evropského potravinového výzkumného prostoru a myslím si, že někdy Eh, do roku 2016 v Mezinárodní den potravin k tomu bude nějaké prohlášení. Domnívám se, že celková úroveň osvěty, pokud je o potravinovou bezpečnost, se Milánem, tedy tímto expem výrazně zlepšila. Myslím si, že mnoho pavilonů Eh, bylo eh, opravdu výrazných, byly tam opravdu některé mimořádně povedené eh, pavilony, a to nejenom z těch nejbohatších částí světa, které vyslali velmi důležité poselství třeba o nedostatku vody a další. Ti návštěvníci, kteří se dostavili, ať už do pavilonu Evropské unie nebo jinam, tak v drtě většině případů si odnesli zásadní poselství o tom, že s tím svět musí něco dělat. Já se domnívám, že musíme spolupracovat mezi komisí a Evropským parlamentem. Těším se na to, že eh, tyto potřeby eh, se nám podaří naplnit. A samozřejmě teď je asi na místě, aby eh, Franz Fischler eh, případně eh, měl možnost se vyjádřit k jakýmkoliv dalším věcem ohledně toho práce vědeckého výboru a tak dále. Ano, děkuji. Já si dovolím nyní hovořit jiným jazykem, který rovněž ovládám. Na začátek bych rád vyjasnil pár záležitostí, aby nedocházelo k nedorozumění tedy ten řídící výbor vědecký, Scientific Steering Committee, neměl žádný vliv na design či vybavení kteréhokoliv pavilonu, protože my jsme byli přizváni výhradně, abychom se bavili o určitém vědeckém konceptu a takto jsme k tomu i přistoupili. My jsme pouze plnili svůj úkol lze-li to tak říci. A součástí popisu práce nebylo například přijít s návrhem reformy společné zemědělské politiky, či zabývat se brazilskou zemědělskou politikou, či čímkoliv jiným. K našim úkolům ani nepatřilo prezentovat určitý ideologický směr vývoje zemědělství. Vím, že jich mnoho existuje, znám je, ale tam o to nešlo. Šlo pouze o to prezentovat vědní stav a přístup k vědnímu bádání. A pak ještě další vyjasnění, abychom se zde nemýlili. Ta interdisciplinárnost, o níž hovořím. Tady jde o to, abychom měli možnost svádět dohromady nejrůznější vědní odvětví. Já jsem si zde vyslechl uh, různé jiné záležitosti, ale těm my říkáme transdisciplinárnost. A tam už jde o to zapojit do všeho i zemědělce, politiky, ekonomiku a tak dále. Ale je třeba oba pojmy chápat správným a korektním způsobem a tak to je i používat. Totež platí i pro systémové uvažování jednou z největších chyb minulosti v mnoha oblastech, nikoli pouze v zemědělství, je, podíváme se například na rozvojovou politiku obecně, je tedy, že se snažíme pracovat příliš silně bod po bodu a příliš silně specialisticky. Například Chceme-li pracovat na zvyšování životní úrovně v Africe, nelze se zabývat pouze zemědělstvím. Je třeba brát v úvahu všechny činitele a pouze pokud se budeme zabývat všemi z nich, tak máme reálnou šanci dospět nějakému vývoji. To máme na mysli tím, systémovým uvažováním. Jde o to, že je třeba se smížit se skutečností, že i systém zásobování potravinami celosvětově je velice složitá záležitost. A my se stále ještě učíme, jak s tímto složitým systémem a s těmi složitostmi zacházet. A to je jediná šance, která se nám zde nabízí. A možná ještě něco, o čem jsme se nezmínil, o čem jsem se nezmínil ve svém úvodu, ale na čem záleží rovněž, je ano, je důležité a stále ještě máme hladovějící a podvýživené lidi na této planetě. Dvakrát tolik, ale máme ještě lidí, kteří se stravují nesprávně. To, že e, máme hlad v Africe, znamená, že v jiných částech světa se musí vynakládat obrovské prostředky na zdravotnictví, aby například se mohlo v rámci zdravotnictví řešit problematiku eh, obezity. A tam rovněž musíme nějak situaci posouvat ku předu. Já už jsem v této sněmovně sám to říkal, že v samotném Německu následky obezity to je 100 miliard eur ročně samém Německu. A teď si představte, kolik to obnáší celosvětově. A podíváme-li se na struktury, tak eh, vás samotné brzy napadne, že tento problém bují v těch zemích, které se právě snaží dostat mezi ty eh, rozvinuté země, například Mexiku. Tam je to nejhorší. A právě i v té oblasti musíme vidět, že máme veliký úkol, který musíme splnit a nyní. Evropa v kontextu udržitelnosti. Tady se domnívám, že bychom jako Evropané měli hovořit opatrně. Já jsem sám nikdy netvrdil a ani to nebudu tvrdit, že by mělo k úkolům Evropy patřit uživit svět či vůbec dodávat potraviny světově. Musíme spíše vytvořit předstupní podmínky k tomu, aby kdekoliv je třeba těch potravin, aby tam mohly být ty potraviny eh, vyráběny, pěstovány a tak dále. Ne, rozhodně by dobrou strategií nebylo vyvážet potraviny z Evropy na jiné kontinenty. A je skutečností, že i u nás v Evropě v mědělském odvětví se nepostupuje udržitelně, anebo při nejmenším nikoli všude. A intenzivní výroba a přitom udržitelná, to je koncept britské vlády, se kterou tam přišli před několika lety. Tedy oni tomu říkají udržitelně intensifikovat. To neznamená vyrábět více všude. Znamená to spíše eh, vyrábět více životního prostředí v uvozovkách, tam, kde je to případné a nikoli pouze více potravin. Takže všemi pojmy musíme umět operovat správným způsobem, pokud si chceme rozumět a chceme pokročit. Zároveň ještě musím říci, kdybych si mohl dovolit prozbu, případně přání na závěr, protože tam, když jsme hovořili s vědci, tak to v těch diskusích byla velká věc z jejich pohledu. Zkuste se rozloučit s přesvědčením, že dnes v Evropě stále ještě například ve bádání v oblasti zemědělství jsme jednoznačně na špici ve světě. Máme právě země jako Brazílie, kde, a mimochodem stále intenzivněji v Číně, se už přistupuje k záležitostem mnohem systematičtěji a kde se dává k dispozici podstatně méně prostředků do zemědělského bádání než například u nás. Takže tady moje prozba na vás všechny. Proskoumejte si vše, v novém finančním výhledu a ve výdajích na vědu a výzkum je určitá částka, která byla vyhrazena na zemědělské bádání a podívejte se například na počet těch projektů a zda z vašeho pohledu se jedná o ty správné projekty a ty správné částky. V tom kontextu hovořit o občanského vměšování se do politiky bádání a vývoje je vlastně správné. A já bych ho podpořil. A kromě toho ještě? Ještě vlastně jedna prozba. Já opravdu si myslím, že jde o to, aby Evropa se měla neustále snažit účastnit se těch špičkových diskusí týkajících se té globální potravinové bezpečnosti. A opravdu to musíme pojímat globálně. Tady v globalizovaném světě to nemůžeme tříštit a nemůžeme to vlastně, nejsme to ani schopni dělit na nějaké oblasti a pak, že se musí zasáhnout i po daňové otázce, či spíše, že se musí nějakým způsobem vše řídit, kormidlovat, ale to musí doprovázet diskuse. A monitoring to nemůže spočívat nějaké jednorázovce a pak to budeme poměřovat. Ne, to je takový trvalý úkol, který s námi zůstane, který musíme neustále sami sledovat a do budoucna se to nezmění. Zemědělská politika bude neustále potřebovat větší či menší reformy. No a závěrem děkuji za napínavou diskusi a všechny zvu k seznámení se s tou brožurkou, která tam leží. Podívejte se na ní a pak zjistíte, že Například jak otázka dovozu, o níž tady někdo velice správně zmínil eh, kritická slova, tam je pojednána a i jiné vědecké záležitosti. Já jsem pouze neměl možnost se eh, ve švém úvodním sdělení ovšem zmínit v těch pěti minutách, které jsem měl k dispozici. Děkujeme. Děkujeme. Myslím, že je třeba také vzít v úvahu pokud je o těch 800 milionů osob, to je opravdu velmi různá, různý počet, nebo tedy není to tedy přímo počet hladovějících. Pan komisař Fischler hovořil o zkušenostech, ze kterých čerpáme, když pracujeme na budoucnosti společné zemědělské politiky, na revizi společné zemědělské politiky po roce 2020. Otázce inovací byla věnována velká konference, kterou organizoval pan komisař Hán a také ředitelství pro inovace. Tam se o tom hovořilo, o těchto záležitostech a pokud si dobře pamatuji, tak v dubnu nebo v květnu bude prezentováno stanovisko Evropské komise, pokud jde o oblast inovací v průmyslu, v potravinářském průmyslu a v zemědělství. Ještě jednou bych rád poděkoval Evropské komisi, která byla takovým velmi aktivním participantem, velmi se podílela na organizaci Expo. Ještě jednou tedy děkuji jak panu Velkensnovi, tak i panu komisaři Fischlerovi za to, že mezi nás přišli a podělili se s námi o své úvahy, za tu brožurku, kterou jsme dostali. A pan komisař Fischler nás vyzval, abychom si tedy tuto brožurku prostudovali, protože jedná se o takový sebraný materiál, o zkušenosti prací v souvislosti s Expo 2015. Děkuji všem těm, kteří se aktivně podíleli na pracích souvisejících s Expo, což je tedy za nás hlavně pan poslanec De Castro. Děkujeme našim vzácným hostům. A teď máme dvě minuty přestávku na to, abychom se s hosty rozloučili. Děkujeme vám mnohokrát a čekáme na další iniciativy. Thank you. Thank you. Państwa, przechodzimy, bardzo dziękuję. Děkuji vám. A pustíme se do bodu pořadu jednání číslo 5. Ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a rady a nařízení o úředních kontrolách a zrušení nařízení rady. Já je zde nebudu vyjmenovávat, protože my všichni víme, jak jsou definována. Spravodajem je pan poslanec Hoisling. a on nás seznámí s aktuálním stavem trialogu. Už proběhly tři trialogy v této složce, dvě ještě v době eh, lucemburského předsednictví jedno v obdobě, eh, už v době nizozemského předsednictví, další se bude konat eh, příští týden a jedná se o obtížná jednání, složitá jednání a rovněž po technické stránce. Pan Hojsvink je naším zpravodajem a asi bude ideální, když se nejdříve obrátím na něj, aby nám řekl více o těchto jak z politického, tak Pane poslanče, pane kolego, máte slovo. Pane předsedo, velice správně jste to popsal. Jedná se o poměrně velkou problematiku, velkou záležitost a nikoli snadná vyjednávání proběhla opravdu už tři trialogy. Dvě, dva tedy za lucemburského předsednictví. Rádi bychom jich měli více, no ale každé předsednictví se snaží soustředit na určité záležitosti, které doufá dotáhne do konce, takže tam už zájem nebyl. Nyní v novém období se konalo ehm, další zasedání a další se bude ještě konat 29. Eh, února máme vše naplánováno až do června, no a pak eh, doufáme, že nizozemské předsednici opravdu v souladu s tím zájmem, který už deklarovalo, nám pomůže dospět k nějakému kompromisu, k nějakému konzenzu, ale máme ještě mnoho otevřených bodů. Já se k ním ještě vrátím. Zároveň chci zdůraznit, že ovzduší při spolupráci radou i s komisí je opravdu dobré, že se nám podařilo pokročit v celé oblasti záležitosti i v technických zasedáních. Už jsme dospěli ke kompromisům, tedy tak, jak už se říkávalo, zvládneme to, zvládneme i pokrok. Nesmí to však být na úkor kvality. To chci říci zcela jasně a ani byť to nebylo hodno parlamentu páchat nějaké chyby, které by pak byly neopravitelné. Máme například článek 3 a 1 oblast působnosti, to už jsme si upravili, tam jsme už ty definice zvládli týkající se výrobních podmínek a další trialog se zabýval tématem dovozu, tím jsme se zabývali velice intenzivně a tam se jedná o oblast, kde se snažíme dospět k konzenzu, ale je to obtížné. E, oblast působnosti. Tam jde o to, že si musíme sami říci, e, které výrobky spadají do oblasti působnosti a které nikoliv a jak to bude vypadat z pohledu přílohy a komise si přeje, aby mohla eh, přidávat výrobky pomocí aktu přenesené pravomoci, ale nikoli odebírat či je měnit, ale já eh, si myslím, že eh, by se to nemělo takto řešit v tom nařízení, tam nejsme zajedno ani rostlinný materiál k dalšímu zpracovávání nebo léčivé rostliny či komunitární zásobování. Tedy principy a cíle. To možná se často nepovažuje za až tak důležité, ale z legislativního pohledu to může mít ne, zanedbatelné dopady. Tam už jsme dospěli k nějakému pokroku, ale přece jen jsme se nakonec shodli na tom, že se to musí rozdělit. Například u cílu si musíme nadefinovat, zda například otázka ekologického zemědělství a lidského zdraví, či podpora lokální výroby, zda se to dostane do textu. Tam to jsou zatím obecné záležitosti a musí se ale vyjasnit, abychom pak nedospěli k nějakým nejasným situacím na pozdější etapě. Další důležitá záležitost a zejména mezi německými kolegy to působí neklid, například do jaké míry se bude o ekologickém zemědělství hovořit eh, například v souvislosti s půdou. My jako parlament hovoříme principiálně pro, ale musíme najít i u dalších regionů nějakou možnost, abychom eh, nevylili dítě s vaničkou a je třeba to tak například eh, vyjednat, aby i severské země měly nadále možnost vyrábět věci ekologicky ze svého pohledu. Dále probíhala diskuse o takzvaných smíšených podnicích téma smíšené podniky je nahlíženo velice rozdílně v různých eh, členských zemích, ale komise se rozhodla nezavádět institut smíšeného podniku rada a my na to máme jiný pohled a v diskusích jsme zcela jasně řekli, že sice by se do budoucna vyskytovaly smíšené podniky, ale musí se čistě odličit eh, například způsob výroby zemědělské, čili nemůžeme mít ekologické, eh, ekologický skot smíchaný s neekologickým. Tedy eh, tím by trvila důvěra spotřebitele a to o tu nám jde, ta je důležitá a rovněž zároveň musíme dát i podniku možnost vyrábět různými způsoby. Tedy smíšený podnik, ale jasně rozdělený či podnorozdělený, o tom ještě jednáme u um, přeorientování produkce. Um, komisi záleží na tom, aby i tom přechodném období každý podnik už musel používat ekologická krmiva. My ale říkáme, nestěžujte jim to, už nyní je to velice obtížné eh, dospět od konvenčního zemědělství k ekologickému, takže nezavádějme tam další překážky. Pak eh, zákaz eh, geneticky modifikovaných potravin, to u ekologických podniků samozřejmě není Eh, přípustné, tady by se mohli někteří vyjádřit, ale je jasné, že se s tím musí něco dělat, protože tam, kde není žádná legislativa, eh, tam se to musí nějak, nějaký stav musí pak platit. Pak ještě potřebujeme diskusovat, ale v v jádru musí existovat nová legislativa, je úprava dovozu. My za parlament už jsme několikrát zdůraznili, že chceme zcela jasnou úpravu, která pak bude moci být kontrolována z pohledu dodržování předpisu komunitární legislativy. Ono to zní na první pohled lákavě, ale pak ne ve všech regionech tohoto světa je to pak uplatnitelné srovnatelným způsobem, takže potřebujeme i pravidla upravující konformitu, které pak povedou ke srovnávacím tabulkám ekvivalence. Ano, ekvivalence, o to nám jde a pak musíme najít právní řešení toho problému, aby například to, co přichází do EU z třetích zemí, s nimiž nemáme smlouvu, eh, aby komise s nimi měla smlouvy, které pak budou i uznávány, ale u některých zemí to nebude ani možné. A tady společným cílem rady i komise je snížit množství výjimek a snížit množství různě platných norem či různých norem, což není snadné dospět k tomu v rámci vyjednávání. Můžeme dospět možná k jednoduš- ke zjednodušení, ale neohrozit normy, No ale chtěli bychom alespoň mít méně různých standardů. Doufám, že se to podaří vyjasnit na dalším trialogu. Máme technickou skupinu, která na tom pracuje, která se snaží dospět ke společnému úhlu pohledu. Ale jasně chci zde říci, pokud dospějeme k nějakému konzenzu, tak to nesmí být na úkor kvality, protože evropské ekologické zemědělství je na velice vysoké úrovni a nesmíme mu podřezávat nohy pokud bude nějaké dohody dosaženo. Chci poděkovat všem kolegům, zpravodajům, dobrá, intenzivní spolupráce, to je náš tým za Evropský parlament, je velice harmonicky, to zde mohu jasně říci a ještě děkuji i sekretariátu, protože bez jejich součinnosti bychom v takto podrobném a obtížném trialogu opravdu nepokročili a musíme vše dosáhnout, dotáhnout dokonce ve stejném tempu, do června, ale já věřím, že s podporou všech politických skupin se to opravdu zdaří. Zda dospějeme opravdu do 30. června, do toho slavnostního finále, to nevím, to ještě bude záviset na tom, jak se to bude vyvíjet v těch zbývajících dvou institucích, ale můžeme doufat. Děkuji. Ano, i sobě řečeme. A to vám i sobě přejeme. A není má slovo pan Takula. Děkuji vám. Pan předseda, zdraví, kolegové. Já bych rád zdůraznil dva stěžejní body, ehm, které jsem chtěl, aby se zohlednili, když se aktuali, v rámci agry, když se aktualizovala pozice k organickému zemědělství. Takže nejprve ke skleníku. Obracím pozornost na eh, pozměňovací návrh 276 Evropského parlamentu, kde navrhovaný text eh, umožňuje pouze tedy produkci eh, založené na půdě, půdní, oproti tedy rostlinné, což může, by mohlo vést k tomu, kdy organická produkce ve sklenicích by v podstatě byla nemožná v našich eh, podmínkách ve Finsku eh, ta pravidla jsou taková, že ty rostliny nemohou eh, vždy být v půdě, protože prostě půda zmrzne. A zakázat veškerou skleníkovou produkci v našem klimatu, to je nepřijatelné a je to v rozporu s cíly této revize. Musí musí existovat a pokračovat různé formy organické produkce v různých klimatických podmínkách. Chci znovu zdůraznit, že pěstování zelenin i eh, v některých eh, prostorách eh, v jiných substrátech by mělo být možné. A pokud jde o kontroly, tak bychom měli upřednostňovat přístup založený na riziku který je eh, v souladu s eh, cíly revize. Všeobecný přístup rady je vyvážený kompromis v otázce eh, ročních kontrol versus ehm, přístupu založeného na riziku. Umožňuje členským státům, pokud si přejí, omezit administrativní zátěž v případě nízkorizikových operátorů na eh, operace, které jsou více rizikové. To také předpokládá lepší využití veřejných eh, financí. Evropský parlament by podpořil um, všeobecný přístup uh, rady v tomto ohledu. Takže se chci zeptat pana Hojzlinka, jak budete prosazovat tyto dva klíčové body, jakožto zpravodaj výboru Agri v nadcházejícím trialogu zájmu dosažení dohody s radou. Bardzo dziękujemy panu posłowi. Pan po... Děkuji, pane posłanczy. A nyní pan poslanec Agniu. Thank you, Chairman. Uh, well, this time... Děkuji. Teď tu máme tentokrát tady někoho ze skandinávských zemí a e, e, předřečník přesně poukázal na něco, na co já jsem e, poukazoval zase za své kolegy ze Švédska. A když eh, naslouchám panu zpravodaji, panu Leslingovi, tak mu říká, že ta vazba na půdu eh, se vlastně nevyřešila. Ale co já bych chtěl vědět je, jak, jak je váš personální postoj, Martina? Domníváte se, že by eh, skandinávští zemědělci měli mít tuto výjimku, a nebo chcete trvat na jaksi fundamentálním postoji organického zemědělství, to znamená, že by neměli mít tuto možnost. Já myslím, že to totiž by mohlo znamenat zásadní rozdíl. Tlačí to komise nebo vy? Potěšilo mě to, co jste říkal o těch eh, rozdělených eh, hospodářstvích, jak víte, eh, ve, my máme některé velké holdingy, oni nemohou mít všechno organické. Vy jste navrhoval, aby tu byly zóny, to myslím, že je praktické, takže občas se i shodneme také jste zmínil mé jméno v souvislosti eh, geneticky modifikovanými organismy. Pokud organičtí zákazníci nechtějí jíst nic, co by bylo eh, nějakým způsobem kontaminováno GMO, tak to mi nedělá žádný problém. Zákazník um, si má vždy pravdu a on si to také zaplatí. Ale zajímalo by mě, jestli eh, v té legislativě je, že organiční zemědělci mohou diktovat, eh, co bude pěstovat soused. To znamená, pokud soused bude pěstovat geneticky modifikované eh, organismy, protože může, tak oni mohou říci, ne, ne, ne, vedle je organický zemědělec, takže to není možné. To myslím, že by trošku šlo za hranici přijatelnosti. Pravidla musí musí, eh, ne, nemůžou být, by neměla být přece taková, aby dávala plně kontrolu organickému zemědělci. Můžete to prosím vyjasnit? Děkuji. Děkuji, paní poslu Garcia. Děkuji, paní poslankyně Erans Garcia. Děkuji. Já bych ráda řekla, že jsem velmi ráda, že jste se dohodli na tak důležitém tématu, jako jsou smíšené podniky. A také v mé zemi, pane Agňu, máme ten problém se smíšenými podniky. Kdyby to neprošlo, tak bychom měli problém s evropskou ekologickou produkcí. Jejím štěžištěm je právě Španělsko, takže jsem velmi ráda, že se pokročilo tímto směrem, který naznačila jak rada, tak parlament. Bylo dosaženo také pokroku v celé řadě politických otázek, ale už dlouho pracujeme na tomto dokumentu, už dlouho zde máme tu agendu ekologických produkcí a pořád ještě ten dokument není. Takže vám přeji hodně úspěchu a především přeji hodně úspěchu při tak důležitém tématu, jako je režim dovozu. Protože pokud opravdu chceme, aby evropský spotřebitel měl důvěru v ekologické produkty, které jsou na trhu, a já jsem první, kdo chce, aby se prodávalo hodně ekologických produktů, protože to znamená, že se prodává hodně španělských produktů, ale pokud chceme, aby evropský spotřebitel důvěřoval těmto produktům, musíme být velmi přísní k těm potravinám, které k nám přijíždějí zvenku. Protože pokud to neuděláme, tak může nastat problém potravinového nebezpečí, nebezpečnosti potravin. A rozhodně nechceme, aby s ekologickou produkcí v Evropě šla ruku v ruce nebezpečnost potravin. Takže, jak říkám ještě jednou, přeji vám hodně štěstí, ale opravdu buďte velmi opatrní, když budete uzavírat dohodu v tomto smyslu, protože já chci, aby ta ekologická produkce se v Evropě hodně prodávala a to bezpečným způsobem. Děkuji. Pan poslanec Mazon. Ano, děkuji, pane předsedo. Spotřebitel žádá lepší informace a já jsem pro rozvoj ekologického a biozemědělství. Volám také po přísných pravidlech, ale bojím se, že ten váš návrh favorizuje pouze průmyslové bioprodukty. Pořád ještě to není určeno pro ty drobné bioproducenty, kteří nemohou dodávat tyto produkty nikomu jinému než velkým producentům, velkým průmyslovým skupinám. Já se bojím, že ten váš návrh se opírá o konkurenceschopnost a volnou výměnu. Hlavním cílem bio je zde něco, co zde tímto způsobem může být ohroženo. Jde o to, že bychom měli odmítnout eh, různé chemické produkty, dodržovat potravinovou svrchovanost, eh, ale tady do, musí dojít také ke změně určitých eh, norem. Spousta těch bioproduktů je do Francie dováženo a to souvisí také uhlíkovou stopou. zboj, které je tam převáženo mimo sezónu, je 10 x 20krát dražší právě kvůli ceně paliva. Španělský podnik Bionest byl obvinován z toho, že snižuje náklady. Čím více se prodlužují cykly, tak tím je zde větší riziko. Musíme bránit tomu, aby se bioprodukce nedostala do industrializace, aby se nezindustrializovala. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Když teď hovořím po kolegovi, tak chci zdůraznit eh, práci těch eh, jahodových podniků z Ten eh, rozhodně ten podnik nedělá žádný sociální dumping, jako se zde říkalo, takhle veřejně. Prostě to vůbec není pravda. Ekologická produkce tohoto podniku je uznávána a myslím si, že je to tady opravdu nutno potrhnout, aby tady někdo tento podnik eh, takto neobvinoval. Mě by zajímalo, jestli by mě tedy pan Hoisling mohl vyjasnit, eh, jak to vypadá s těmi dovozy, s tím dovozem, protože souhlasím s paní Erens, že je to velmi důležité. A obecný zájem je máme na tom, abychom dobře regulovali dovoz eh, biologických produktů, protože jinak, jak vůči spotřebitelům, tak vůči evropským producentům biopotravin, eh, pro které tedy máme velmi tvrdé požadavky, což je tedy oprávněné, tak eh, je opravdu zásadní, abychom měli stejná pravidla, protože pokud bude možné dovážet za méně přísných pravidel ekologickou produkci, tak to nebude fér ani vůči spotřebitelům, ani vůči evropským bioproducentům. A pokud jde o to načasování, mělo by se to ukončit ta práce někdy v červnu, pokud jsem to dobře pochopila. Já nevím, jestli máte ještě hodně bodů, které musíte probrat, ale podle mě je důležité aby se jednání uzavřelo co nejdříve. Musí to být ovšem dobré jednání, jak jste říkal vy. Já myslím, že jste na dobré cestě, ale zdá se mi, že máme před sebou ještě spoustu času, možná zbytečně moc, já nevím, jestli tam jsou příliš ještě důležité aspekty pro jednání. A pak by mě ještě zajímalo, zda ta část, která se týká Eh, křížové kontaminace, zda to je už v trialogu uzavřeno. Není to uzavřeno, tak by mě zajímalo, jak to tedy vypadá. Děkuji. Děkuji, pan poslanec. Děkuji, pan poslanec Andrie. Děkuji, pane předsedo. Ta debata je zajímavá, ale trochu zvláštní. Přece jen. Máme pocit, jako kdyby se zde poprvé hovořilo o zprávě bio. Přitom my tuto zprávu už jsme tady ve výboru pro zemědělství odhlasovali, takže dnes úkol zpravodaje a stínových zpravodajů, ke kterým patřím, je hájit stanovisko parlamentu, naše stanovisko. Můžeme se neustále vracet eh, k bodům, eh, které už jsme řešili, ale toto už je další etapa. Pokud se budeme vždycky vracet k té původní základní debatě v každé fázi jednání, tak si myslím, že se nám to bude zpomalovat ten postup té zprávy. To jsem tedy chtěl říct na úvod. Ta práce podle mě proběhla dobře, ale museli jsme urychlit ty čtyři body, které jsou podle mě zásadní z politického hlediska. A tam jsme zatím ještě nedosáhli pokroku. Je to otázka eh, smíšených eh, postupů. Tam máme podle mě podobné postupy, postoje eh, s radou. Potom eh, jsme ještě měli otázku kontroly, to jsme úplně neuzavřeli, a pak eh, dovoz, to jste taky zdůraznili. Tam ještě máme spoustu produktů, pro které nebylo přijato rozhodnutí. A potom otázka těch Prahů, jak o tom hovořila paní Garcia. To je jeden z hlavních aspektů, tohoto nového nařízení. No potom jsou zde samozřejmě politické a technické otázky. A je zde společná vůle urychlit eh, práci na všech těch technických bodech. Ale my jsme mezi sebou už jednali, už jsme diskutovali o tom textu, společně jsme ji pozměnili, takže stanovisko parlamentu je jasné a já si myslím, že u celé řady bodů vidíme, že se poměrně blížíme stanovisku rady a dnes bychom měli postupovat rychleji. A u těch politických aspektů bychom měli vyžadovat, aby se staly prioritou, abychom řešili spíše tedy tyto otázky. Pracujeme na zvláštní oblasti, protože už máme nařízení, které dnes platí a jedná se pouze o změnu nařízení. Takže si myslím, že bychom měli spěchat, ale je to tedy pořád relativní. Já musím navázat na to, co zde říkal zpravodaj. Musíme si dát velký pozor na kvalitu té změny zprávy. Jak bude tedy ten, ta změna kvalitně provedena? To nové nařízení o biologickém zemědělství by nemělo být přijato zase v přílišném spěchu, protože je tam spousta věcí, na které si musíme dát velký pozor, aby to bylo opravdu velmi, velmi přesné, aby ten výsledek těch našich trialogů byl velmi přesný. Děkuji, paní posel Medio. Děkuji, poslankyně Medio. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vyslovně, vyslovně podpořila stanovisko Erika Andrew. My už jsme pokročili daleko v tom, co jsme si zde dohodli. A k tomu jenom dvě připomínky. Jedna naváže na to, co už řekl předřečník, totiž kontroly. Tam výslovně Martin Heusling zdůraznil, že je třeba se o to zasazovat v trialogu, protože o to nám jde ale zatím nemáme, tvrdí Martin, až tak jednoznačné stanovisko, ale já se domnívám, že ano, že přece hovoříme o eh, obezřetnostním přístupu a zakládáme se pouze na předcházení riziku, tak potom já se táží, jak ale docházíme k nějakému výsledku. Přece to riziko tam vždy existuje, tam přece musíme nechat působit i běžné kontroly. A další záležitost, to jsou GMO potraviny a tady zpravodaj hovoří o e, těchto organismech, že by neměly být přípustné v ekologickém zemědělství. Ale tady jsme v obtížné situaci, totiž my ani nevíme, eh, oč se jedná u genové technologie, protože ty nové postupy, kde vůbec v koncovém produktu není zjistitelné a nelze ověřit, zda došlo ke změně genomu či nikoliv, například, eh, jak už eh, o tom hovoří Chris, tak tam bych ráda věděla, zda už se o tom na trialogu hovořilo a k jakému závěru se dospělo. Děkuji. Pan posel Dante. Poslanec Dante. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si s velkým uspokojením vyslechl, že se dosáhlo pokroku, pokud je o smíšené podniky. To je podle mě velmi důležitý bod, který má umožnit dlouhodobý rozvoj biologického zemědělství a umožnit také podnikům postupně se dostat do využívání těchto nových technologií. Chci reagovat na to, co zde řeklo několik kolegů ze severní Evropy. Pozor na to, jaký obraz budeme mít v celé řadě evropských zemí, pokud zítra biologické zemědělství bude asociováno kulturami mimo půdu. Bude to někde třeba na poušti, takže tím si myslím, že bychom ohrozili celé biologické zemědělství a jeho obraz. Dovoz. Já chci uvést jeden příklad, který bude, doufám, užitečný pro naše vyjednavače. Postupně jsme zakázali používat určité produkty a také hnojení ze vzduchu letecké hnojení ve Francii. A letadla a helikoptéry, které se používaly k tomu práškování, byly všechny odkoupeny v Dominikánskou republikou a teď eh, se používají k práškování banánových plantáží a potom ty banány jsou k nám dováženy jako biologické banány. Takže pozor, dejme si opravdu na pozor na kritérium reciprocity v našich jednáních. Kolegové z mezinárodního obchodu na to mají jiný názor, ovšem vzájemnost, reciprocita, ta se tam často prosazuje, ovšem musíme si dát pozor, pokud jde o biologické zemědělství, že zde našim spotřebitelům prodáváme jako bioprodukty produkty, které jsou vyráběny za požadavku, které jsou ještě nižší než požadavky na běžnou produkci tady u nás. Pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo, a srdečné díky Martinovi. Skvělá práce a velice závažná záležitost. Tedy ekologické zemědělství a tam vše probíhalo dobře v rámci stávajícího nařízení, které platí. Já se domnívám, že si opravdu musíme nechat dost času, abychom to nové propracovali. Nemůžeme slevit ze standardů a ani mít něco šité horkou jehlou tam. Tady to říkají mnozí. A slyšíme to i v té diskusi. Například dovážené biovýrobky, ty by měly být podrobeny stejným normám jako ty evropské. Jakmile připustíme, že tam platí jiná pravidla, tak eh, spochybňujeme eh, jednak pověst a jednak snižujeme šanci místních výrobků na evropských trzích. Já sám vím, jak lidé k tomu přistupují. Naše eh, družstvo rovněž má označení bio a vím mnoho spotřebitelů, si rádo kupuje regionální biovýrobky a v souladu s mm, průzkumy trhu se ukazuje, že až 90 spotřebitelů si rádo kupuje biovýrobky, které se objevují regionálně u nich na tržnicích a proto si musíme dát pozor, aby to, s čím přijdeme, bylo rozumné. A tady doufám, že se komise přiblíží spíše stanovisku Rady a parlamentu. A tím se dá rychleji dospět k nějakému konzenzu. Já jsem slyšel, že parlament a rada už se sobě vzájemně dost významným způsobem přiblížili. Nemáme, nemáme więcej zgłoszeń. Máme již dalších připomínek ani dotazů zde mezi kolegy. A obracím se nyní na Evropskou komisi. Chtěla by se komise vyjádřit? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu jen velmi stručný. Chci říct jen tři věci, pane předsedo. K tomu postupu. Slyšel jsem slovo urychlit. Ano, to mně připadá správné, je třeba trochu zrychlit postup, pokud to chceme stihnout do června. A musíme také, pane předsedo, uspořádat více schůzí. Například tento týden nemáme žádnou schůzi. Trialog máme příští týden a bylo by dobré mít ještě další jednání než technické trialogy, pokud to chceme stihnout. Takže zrychlit, ano, a zachovat kvalitu, možná se scházet častěji. A druhý bod, pane předsedo, dovoz, to je velmi důležité. My v komisi jsme toho názoru, že to, co se v současné dě, době děje v Evropě, se musí zlepšit. Potřebujeme systém takzvaný compliance, stejně jako v USA, v Japonsku a tak dále. Dělají to všechny rozvinuté země, kromě nás. Takže nechceme být příliš flexibilní a vymýšlet nějaká flexibilní pravidla pro dovoz, aby nám potom působil problémy. A potom poslední věc, k tomu, co zde říkal finský kolega, my jako komise jsme nenavrhli změnu současných pravidel. My jsme navrhli zachovat pravidla tak, jak jsou. Nechtěli jsme to měnit. Děkuji, pane předsedo. Bardzo dziękuję. W takim razie... Děkuji. A v takovém případě se nyní mohu obrátit na pana zpravodaje, na pana poslance Hojslinga. Prosím, máte slovo. Milí kolegové, kolegyně, Srdečně vám děkuji za podněty a rovněž za to, že vás celá záležitost takto zajímá. Tady si dovím eh, předesat, že už jsme to hlasovali. Já tedy zde nemohu vyjadřovat své soukromé názory, musím hájit mandát parlamentu a to se snažím. O to se snažím všemi dostupnými prostředky, i když u mnoha záležitostí, což se zračí i v mých pozměňovacích návrzích, které jsem už předložil, se můj soukromý názor o toho parlamentního liší, ale to si nemohu dovolit. A tak jako zde už hovořili i kolegové, hlasování bylo většinové, Většina tedy ve výboru se vyslovila pro právě takové um, řešení právě půdní ekologické zemědělství a já sám jsem předložil i návrh, který by e, dával možnost na základě nějakého zeměpisného vymezení e, nordickým zemím, severským zemím, uznávat i zemědělství, kde se v květináčích víceméně eh, pěstují záležitosti a rovněž jsou uznány na ekologické. Nechceme ale samozřejmě připustit jako ekologické potraviny, které jsou pěstovány v nějakých eh, rozpustných eh, Eh, vodních rostocích a pak toto by rozhodně nemělo být prodáváno, o to nám v jádru jde a tam rozhodně nelze připustit výjimky a já jsem už o tom hovořil. Sice slyším, co kolegové říkají ze severských zemí, ale tam za tu linii nemůžeme jít kontroly. Tady my chceme, aby ty kontroly byly eh, podrženy tak, jak jsou Což ale neznamená, že nechceme mít kontroly tam, kde je silnější riziko. Nemůžeme se kontrol úplně zbavit, tedy na jedné straně eh, nemůžeme mít eh, více kontrol, které pracují s konceptem rizika, než už to je. A nyní ještě chci vyjasnit na slova kolegy 10 téma regionalita. Tam bude ještě napínavá diskuse eh, z pohledu biopotravin a regionality tam situace není stejná ve všech členských státech. Tam se i v parlamentu delegace liší, některé to poměřují kilometry, ale důležité je tu regionalitu tam mít jako aspekt a rovněž by to mělo být mezi cíly a musíme e, tomu dostat, ale nebude to snadné. Kolegovi Egnu, tady nevidím to tak, abychom ohrožovali ekologické zemědělství. My samozřejmě to máme v popisu práce, aby eh, vše mohlo eh, existovat eh, paralelně, ale u pesticidů to není vždy tak snadné, protože rozhodně je to to sousedící ekologické hospodářství, ten stát, který trpí tím, že mu soused aplikuje pesticidy na své půdu, na svoje, své půdě. Tady se tím nemusíme nyní zabývat, ale rozhodně to téma je důležité. Pak hraniční hodnoty. Tam máme zcela jasné stanovisko. U nás vůbec nejde hovořit o hraničních hodnotách u ekologického zemědělství. Proto tam hovoříme o obezřetnostním principu, který musí být zdokonalen. Tam ještě máme co dohánět a máme i zcela jasné stanovisko. A zde jsme i zajedno s radou. Zcela jednoznačně. Ale doufám, že najdeme konečné řešení. Dále Další důležitá záležitost se týká osiv. Tam ta úprava musí být budoucnostní. Nemůžeme samozřejmě u osiv tvrdit, že musí všichni čerpat z ekologických osiv pouze a uplatňovat pouze ekologická osiva, tam bychom daleko nedošli. A pak ještě dovoz. To je mince o dvou stranách. Jedno musím říci, jasně, nejde nám o to, abychom u pravidel pro dovoz uh, spochybňovali základní principy ekologického zemědělství. Samozřejmě nasazování pesticidů, to je absolutní univerzální pravidlo, tedy chemikálie e, nesmí mít místo. Ale ne vše se dá přenášet dostov na třetí země. Například máme i velice vzdálené oblasti a když tam napíšeme, že musí být eh, prasata na slámě, ale je to země, kde sláma neexistuje, tak přece musíme mít nějaký jiný systém, kde například budou na palmových listech ale když tam napíšeme konkrétně slámu a pak musíme říci, že to není už ekologické maso, protože nebyly na slámě, tam musíme pracovat s tou ekvivalencí a musíme se podívat na to, jak to může být taková trvalá výjimka. Případně, eh, když hovoříme o pěstování eh, palem a palmovém oleji, kde samozřejmě i tam musíme mít nějakou ekvivalenci, protože ten u nás se nevyrábí. Tedy vyrábí se ekologické výrobky a rovněž eh, i regionalita tam musí být uplatněna a musíme přijít s řešením. Je to reálné, jak už jsem opakoval několikrát, ale už legislativa existuje. Takže není to, nesnažíme se obydlet bílá místa. Spíš jde o zdokonalení toho, co už máme. A nepouštíme se do toho, tak, že bychom řekli, tady na tom se shodneme a po dvou letech se znovu pustíme do těch diskusích eh, a doufejme, že nám to všichni přiklepnou. Ne, tak jako říká komise, bylo by dobré se scházet časí, ale těch technických schůzek s představiteli komise už se konalo tolik a my jsme měli takovou vůli kompromisu a nyní vážně to řeknu, že by bylo taky hezké, kdyby i komise prokázovala flexibilitu častěji a aby se zabývala i kompromisy a ne pouze tvrdila, že my jsme lepší, my to máme lépe vymyšlené a pokud nám nepřistoupíte na to, jak to myslíme my, tak eh, se neposuneme před. Děkuji, říká předseda. Děkujeme panu zpravodaji. Rovněž děkujeme vám pane kolego, za takto houževnatou a zároveň obtížnou práci a všichni si přejeme, aby to vše dopadlo co nejlépe. Děkuji zároveň všem a tím pádem, vážení shromáždění, jsme dospěli ke konci dnešního pořadu jednání. Je to asi pro vás opravdu výjimečně překvapivé, no ale takto se to sehrálo a na zítra vás zvu na 9. hodinu ranní a prosím nezapomeňte si hlasovací kartičku. Začneme totiž hlasováním. A ještě vám přeji příjemný večer a zítra se sejdeme v 9 hodin na hlasování. Zamykám dzisiejsze